tím se dostáváme na konec naší debaty. E, v čtvrtek budeme hlasovat, e, zítra se též zasedá od 9 do 13 a od 15 do 19. E, program je zveřejněn.